Allora, possiamo iniziare? Vážení kolegové, můžeme prosím začít. Nejdříve tedy oznámení o rozhodnutí a návrhy ze strany koordinátorů. Però la proposta, eh, parlerò dopo le votazioni. Budu hovořit po hlasování, aby lidé, kteří eh, chtějí odejít, a mohli odejít. Takže nejdříve budeme hlasovat. Bude to zpráva o volbách eh, v roce 2014. Budeme hlasovat pozměňovací návrh 15. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? to. Nyní kompromisní návrh A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. To tedy znamená, že pozměňovací návrh 16 odpadá. Nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu B. Článek 3. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Nyní se dostáváme k hlasování. Ano, tady dále kompromis B. Všechny ostatní návrhy odpadají a nyní se dostáváme k hlasování o kompromisním návrhu C. Kompromisní návrh C, kdo je pro? Zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. To tedy znamená, že všechny pozměňovací návrhy 25, 26, 27, 28 odpadají. Musíme ale hlasovat o 26. Prosím, kdo je pro návrh 26, kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Ano, takže návrh 3 odpadá. 4, 5, 6 také odpadají. Nyní kompromisní návrh D. Prosím, kdo je pro, zvedněte ruku. Kompromisní návrh D. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Znamená to, že návrh E7 odpadá a dostáváme se k pozměňovacím návrhům, tedy ke kompromisnímu návrhu. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Nyní dostává, se dostáváme k návrhu F. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijatel. Pozměňovací návrh je 32 až 41. Nyní hlasujeme o návrhu 43. Louis Michel, kdo je pro návrh 43, kdo je proti. Zamítnuto. Nyní 45, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Návrh 46, 47, ty jsou stejné, identické, hlasujeme dohromady. Prosím, zvedněte ruku, kdo je pro 46 a 47, kdo je proti. Kdo se zdržel hlasování, zamítnuto. Nyní odstavec 3, návrh 48. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 49. Kdo pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 51. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 52. 52 hlasujeme. Také 53, 54, takže tyto uh, hlasujeme dohromady. Kdo je tedy pro 52, 53, 54? Kde proti? se zdržel hlasování? Jeden, deset pro, devět proti. To tedy znamená, že to je přijato. Nyní článek 3, pozměňovací návrh 55. Ne. Ten, tento návrh byl stažen. Votiamo. Emendamento 56. Favorevole. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Kompromisní návrh G. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže to bylo velice rychlé. Teď budeme hlasovat o celém návrhu. Kdo je pro? a favore, contrari? 21 pro, kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Takže 21 členů pro, jeden se zdržel hlasování, nikdo není proti. Tím jsme tedy velice rychle ukončili toto první hlasování a nyní ještě druhé hlasování. Toto hlasování se týká návrhu protokolu o uplatňování listiny základních práv Evropské unie v České republice. Jsme připraveni na hlasování. Takže nejdříve první odstavec návrh 14. Kdo je pro? Pan Dav. Yes. Řekl bych v případě většiny těchto pozměňovacích návrhů, ale ne v případě všech. Takže není to zas tak dlouhý seznam. Můžeme tedy možná hlasovat článek po článku. Není tady příliš mnoho pozměňovacích návrhů takže budeme postupovat eh, krok po kroku. Takže nejdříve návrh 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Pozměvací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 8. Pro? Proti? Eh, astenuti? Zdrželi se? Schváleno. jedním hlasem. Eh, takže devítka, kde pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 11. Kdo je pro? Contrari? Kdo proti? Kdo se zdržel hlasování? 11 pro, 10 proti. Znamená to tedy, že je tento návrh přijat. Dále 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat eh, o celém návrhu. Kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Mnohokrát děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodajům za skvělou práci. Panu Glotieremu a Čaškovskému. Nyní tedy postoupíme, nyní jsme ukončili hlasování a měl bych učinit oznámení předtím, než ukončím tuto schůzi. Zasedání koordinátorů se domluvilo na následujících bodech. Mluvili jsme o vyšetřovacích výborech, o kontrole subsidiarity. Subsidiaritě eh, bohužel není v sále dobře slyšet. V každém případě jsme se domluvili, že nebudeme sepisovat žádné jiné stanovisko, než to, které nám jako výboru pro, eh, výbor, eh, které nám přísluší ve vztahu k výboru Jury. Další zpráva tady je zpravodajem pan předseda, potom rozpočtový postup s pravodajem. Pravodaj bude jmenován politickou skupinou SAD a bude to pravděpodobně pan Messerschmidt. Potom eh, pozvání pro eh, politické Eh, ministry. Uvidíme, co se v tom bude dít dál. Na dalším zasedání koordinátorů se budeme eh, zabývat otázkou eh, na účastí ve volbách. To jsme zatím posunuli. Potom další bod, účast na schůzích tím se bude zabývat pan Hefner. Bohužel je v sále příliš hluku na to, aby bylo panu předsedovi rozumět. Další věc. Stanovisko, eh, o které nás požádal výbor pro rozvoj, to nebudeme sepisovat, alespoň jsme se na tom tak domluvili. Tady musíme dodržet článek 208. Eh, Právní otázky související s hospodářskou unii, vícestupňový, vícestupňovou zprávou, to jsme eh, také odsunuli. Návrh usnesení, který se týká eh, zahájení jednání o statutu politických stran. A nadací, to prověříme hned po eh, hlasování o návrhu paní Čanaku. Doufám, že je to všechno. Nevím, jestli jsem na něco zapomněl. Všechno ostatní jsme odsunuli na příště. A pokud jde o cestu do Londýna, která by se měla konat mezi 28. a 30. březnem, tak eh, vedle pana předsedy může jít ještě dalších sedm poslanců. A e, také se toho mohou účastnit poslanci z, e, ze Spojeného království. E, dva poslanci za EPP, dva za SED a tři poslanci za zbývající politické skupiny. Kromě toho jsme na základě Evropského soudního dvora odsunuli nebo změnili kalendář eh, plenárních zasedání. To se dotýká i některých bodů eh, našeho programu. Nevím k tomu žádné další poznámky, to znamená, že to takto můžeme schválit. Dále jsme se domluvili, eh, že v názvu zprávy z naší vlastní iniciativy bude název C-Session, jde o oddělení jednoho státu od jiného státu. To znamená, že se tady bude o tom názvu hovořit tak, jako doposud ten název se nezmění. Kromě toho se píšeme studii o postupu při e, výběru kandidátů. E, to bylo všechno. Děkuji vám a nashledanou.